Good afternoon. Good afternoon, everybody. Přeji vám všem hezké odpoledne. Hned začneme. Dnes odpoledne máme na programu výměnu názorů s panem komisařem Kováčem. Velice mě těší, že mohu pana komisaře přivítat v našem výboru a on je opravdu prvním komisařem, který se se mnou spojil, aby nám sdělil něco o věcech, které se připravují. Velice vám za to děkuji. Dovolte, abych vás informovala o stupu, protože někdy to není úplně jasné. Když zamáváte kartičkou, tak se dostanete na seznam řečníků. Otázky můžete položit po projevu pana komisaře. A první slovo dám koordinátorovi nebo tomu, kdo se přihlásil, že bude eh, eh, chtět položit otázku a potom to bude na bázi Catch the Eye. Takže to je formát jako s panem Trishe a podobně. To je normální postup, kdy tu máme jako hosta komisaře. Dovolte, abych tedy požádala pana komisaře, aby nám sdělil prostě cokoliv, co nám chce říci. než eh, začnu informovat o tématech, které máme na pořadu jednání, eh, myslím, by bylo dobré se stručně zmínit o výsledku referenda v Irsku. Domnívám se, že miliony a sta miliony lidí v Evropě budou opravdu velice šťastní, že irské voličstvo konečně řeklo ano Lisabonské smlouvě a to velkou většinou. Já opravdu věřím, že toto rozhodnutí irského voličstva podpoří ratifikaci Lisabonské smlouvy velkou měrou, i když zbývají ještě dvě země, kde nedošlo k ratifikaci, je to Polsko a Česká republika a já doufám, že oba prezidenti podepíší Lisabonskou smlouvu a že ratifikace bude dokončena co nejdříve. A jestliže vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak to bude jistě eh, dobrý výsledek a bude to transparentní, účinnější fungování všech institucí v Evropské unii. A poslouží to jistě zájmům 500 milionům občanů. Chtěl jsem se s vámi pouze podělit o tom, že mám opravdu velice dobrý pocit, pocit uspokojení vzhledem k výsledku referenda v Irsku. A vzhledem k mému mandátu komisaře zodpovědného za daně bych chtěl informovat o posledních návrzích eh, politiky komise v oblasti daňové chtěl bych se s vámi podělit o své filozofii ohledně úlohy eh, daňové politiky Evropské unie. Já to chápu tak, eh, role Evropské unie v této oblasti je zajistit správné fungování vnitřního trhu. To je eh, jeden z nejdůležitějších věcí, které máme, abychom podpořili implementaci hlavních strategií Evropské unie a dosažení jejich cílů, jako rostoucí konkurenceschopnost, podpora růstu, podpora politiky zaměstnanosti, abychom vytvářeli nové lepší pracovní příležitosti. nyní během krize, e, abychom zachovali pracovní příležitosti, e, zajistit jistotu e, dodávek, energetických dodávek a potom čelit změnám klimatu. To je jenom několik ze strategických cílů, kdy je zapotřebí zapotřebí také podpořit politiku v daňové oblasti. Dovolte, abych začal něčím, co již náleží minulosti, co se týče postupu, a to je záležitost snížené DPH. Co se opravdu stalo, je skutečností asi po desetiletých debatách ECOFIN, tedy Rada ministrů dosáhla schody o rozšířené permanentní aplikaci snížené DPH u služeb, které eh, jsou náročné na práci jako restaurace, kadeřnictví, eh, péče nebo eh, renovace soukromého bydlení. A vezmeme-li v potaz povahu těchto služeb, mohu vám říci, že trvalá a rozšířená aplikace snížené DPH jistě zajistí zajistila, eh, zachránila během krize tisíce malých a středních podniků a eh, zajistila a zachránila eh, desetitisíce pracovních příležitostí. Je to nesmírně důležité a domnívám se, že Evropský parlament a zejména výborem, výbor Ekon pomohl učinit toto rozhodnutí. A také jsem byl velice potěšen, že dokonce e, summit představitelů vlád a států ve svém závěrečném rozhodnutí vyzvalo radu ECOFIN, aby e, přišla s rozhodnutím tohoto problému. A měli jsme na paměti toto důležité e, rozhodnutí, bylo to 10 března, kdy byla tato otázka rozhodnuta jednomyslným hlasováním a dohody jsou, se dosahují někdy velice složitě, protože zapotřebí jednomyslná dohoda. Rád bych hovořil o specifické e, roli daňové politiky EU která získala eh, další eh, podnět eh, v důsledku hospodářské krize, abychom bojovali s podvody a neplacením daní to představuje asi 200 nebo 250 miliard eur eh, ročně eh, výpadku. To je dvojnásobek ročního rozpočtu Evropské unie. Je to pětinásobek toho, kolik vynakládáme na společnou zemědělskou politiku nebo strukturální politiku. Je to tedy značná částka. A já to vnímám tak, že v důsledku krize eh, je to velká důležitost nejenom je to politická odpovědnost, abychom eh, bojovali s těmito daňovými podvody. A v uplynulých dvou letech mého eh, mandátu eh, to bylo velice důležité téma na pořadu jednání, ale i v mém osobním programu. Teď bych řekl pár slov o dobré zprávě daňových otázek. Na základě návrhu mého a taxudu, který jsme předložili v červnu před několika měsíci, Rada ministrů financí ECOFIN ve svém sdělení zdůraznila důležitost dobré zprávy daňových otázek a své rozhodnutí bojovat eh, proti daňovým únikům a podvodům, a to i přes hranice. Toto sdělení má jak interní, tak externí aspekty. Interním aspektem tohoto sdělení je posílit dobrou zprávu v daňových otázkách v Evropské unii, ze všeho nejdříve, protože to by zajistilo takovou takový politický i morální základ pro to, abychom mohli dobrou zprávu daňových otázek žádat i od svých eh, partnerů mimo Evropská společenství, od třetích zemí, protože jinak prostě nebude důvěryhodné, když od nich budeme žádat více, než kolik žádáme po svých vlastních členských státech. Komise navrhla pozměňovací návrhy. V tomto rámci máme tři důležité legislativní akty. Jednak směrnici o zdanění úspor, potom směrnici o administrativní spolupráci mezi daňovými úřady členských států a také směrnici o vzájemné pomoci mezi daňovými úřady členských států. Co se týká těch změn, které si přejeme učinit ve směrnici o zdanění úspor, tak eh, my tam v podstatě chceme nějak překlenout mezery, které tam existují, abychom zabránili daňovým únikům a zkreslování trhu jednotlivých finančních produktů a zároveň bychom samozřejmě chtěli snížit administrativní zátěž na platební zprostředkovatele. Děkujeme Evropskému parlamentu a hlavně e, vašemu výboru za vaši podporu, protože e, ta byla také zcela zásadní. Když se to dostalo na stůl ECOFINu, ECOFIN potom vyjádřil svou vůli dále diskutovat o těchto otázkách a dosáhnout vyvážené politické dohody někdy v průběhu podzimu, to znamená rozhodně ještě za švédského předsednictví. Rád bych zmínil obzvláště dva pozměňovací návrhy. Za prvé rozšíření směrnice o zdanění úspor na e, další inovativní finanční produkty, které se v podstatě rovnají bankovním vkladům například investice jištěné kapitálem a životní pojistky. To byly dva způsoby, kterými se dala obcházet směrnice o zdanění úspor, protože ta v své současné formě nepokrývá tyto inovativní finanční nástroje. Dalším důležitým pozměňovacím návrhem je rozhodnutí eh, rozšířit eh, toto nařízení i na některé struktury, které v současné době jsou sproštěny od daně, jako různé nadace protože i ty byly využívány pro obcházení směrnice o zdanění úspor. Měli jsme nějaké další pozitivní události, o kterých jsem vám chtěla říci. Za prvé, co se týká aplikace směrnice o zdanění úspor, tak Belgie se rozhodla, že přejde od srážkové daně na automatickou výměnu informací a to od 1.1.2010. To je velice důležitá změna belgické politiky. Za druhé, jedno z deseti závislých a asociovaných teritorií, které patří částečně Velké Británii a částečně Nizozemsku a které jsou součástí dohody, ostrov Mann také vyhlásil, že hodlá aplikovat automatickou výměnu informací a to od 1. července 2011. Začali jsme konzultace s pěti neevropskými členy, eh, Švýcarském, Liechtensteinem, Monakem, San Andorou a San Marinem. Ty jsou také důležitými účastníky. Jsou to tedy evropské země, které nejsou členy Unie a my jsme s nimi začali jednat o bilaterálních dohodách s Evropskou unii, aby tyto země se přizpůsobily změnám, které učiníme ve směrnici o zdanění úspor, protože jinak by už nebyly součástí dohody. A v neposlední řadě jsme začali jednat se třemi mezinárodními finančními centry v Asii, abychom zabránili podvodníkům, kteří by se přesouvali eh, do Asie, do Hongkongu, Maka a Singapuru. Takže jsme začali jednat s nimi. Dostali jsme na to mandát od Rady Ekofinu a oni možná také přistoupí k této směrnici o zdanění úspora. Mohu vám říci, že před rokem byly tyto tři jurisdikce velmi zdrženlivé. Nechtěli s námi nijak spolupracovat, nechtěli ani slyšet o nějaké výměně informací. A teď to vypadá, že by byly ochotny spolupracovat s Evropskou unii. Takže doufejme, že se do systému také zapojí. A také jsme začali jednat s Norskem, která se chce účastnit tohoto systému a této směrnice. To jsou tedy pozitivní události, které ukazují, jak se zeměpisně rozšiřuje rozsah té směrnice o zdanění úspor. A teď, co se týká změn, které hodláme učinit ve směrnici o administrativní spolupráce a o vzájemné pomoci, o kterých jsem tady také mluvila. Tyto dvě směrnice by měly zlepšit hodnocení a zpětné získávání daní díky daňovým poplatníkům v jiných členských státech. Například jedno to opatření by zrušilo bankovní tajemství, aby informace mohly být používány za daňovými účely a mohly být vyměňovány mezi daňovými úřady členských států. To je také velice důležitá věc. To jsou změny, které teď projednává ECOFIN a já bych rád požádal výbor ECON, aby podpořil tyto iniciativy v příštích měsících, protože se o tom bude jednat na radě ECOFIN. A teď se podívejme na vnější dimenzi této otázky. Jeden z nástrojů, které máme, abychom podpořili dobrou zprávu daňových otázek ve třetích zemí, je vyjednat s nimi dohody. Dohody, které budou uplatňovat ustanovení, které máme ve článku 26 eh, vzorové úmluvy OECD, to znamená výměna informací na žádost a zrušení bankovního tajemství, které by jinak zabraňovalo výměně informací. Komise začala o tomto jednat zatím s Lichtensteinskem, které původně vůbec spolupracovat nechtělo a teď to vypadá, že by mohlo. V současné době Lichtensteinsko je připraveno vyměňovat si informace v případech daňových úniků a zrušit eh, bankovní tajemství v případě, že eh, by toto bránilo spolupráci. Komise dostala mandát od ECOFINu, abychom začali podobně jednat se Švýcarskem, s Monakem, se San Marínem a s Andorou. Podle vzoru našich jednání s Lichtensteinskem. Komise teď aktivně pracuje na tom, aby takovéto závazky pro výměnu informací a spolupráci zapracovala i do dalších bilaterálních dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi a i Finanční pobídky budou k dispozici v rámci 10. Eh, Evropského fondu pro rozvoj pro některé země Karibiku a Tichomoří, abychom tam podpořili principy dobré zprávy, to znamená transparentnost, výměnu informací a nekalá daňová soutěž. Abychom mohli implementovat eh, naše politiky ve sdělení, hodláme provést hodnocení, eh, které provede komise někdy v polovině roku 2010. A teď několik slov k boji proti eh, daňovým podvodům v oblasti DPH, na, které, na kterých tratíme 60 až 70 miliard euro ročně na úrovni Evropské unie. A chtěl bych vám říci nebo připomenout, že v roce 2006 komise předložila dva velice radikální návrhy pro boj s podvody v oblasti DPH, kvůli kterým jsme ztráceli 67 miliard euro ročně. A jeden z těch inovativních, mohl bych dokonce říct revolučních návrhu bylo obecné využívání tzv. reverse charge. Ten druhý návrh to bylo eh, zdanění intrakomunitárního plnění. A mohu vám říci, že ani jeden z těch návrhů nedostal většinovou podporu na radě, takže jsme je museli odložit stranou, abychom nestráceli čas. My jsme tehdy v roce 2008 už přišli o téměř dva roky a nechtěli jsme tedy ztratit další čas. A proto jsme je tedy dali stranou a předložili jsme takový krátkodobý akční plán, a to v prosinci 2008. Ten obsahoval několik návrhů na to, jak účinněji využívat tradiční metody národní kontroly. Zpřísnění národních kontrol, lepší spolupráce mezi daňovými úřady členských států, snížit časové lhuty pro výměnu informací, aby tato probíhala rychleji. A také se měl zavést volný přístup některým údajům v databázích daňových úřadů ve Spojených státech. Od té doby, od prosince 2008, jsme předložili všechny tyto návrhy v našem krátkodobém akčním plánu, jakožto legislativní návrh pro ECOFIN. Takže všechny ty návrhy jsou teď v jednání. A jejich výhodou je, že se jedná o opatření, která mohou být implementována rychle a rozhodně nebudou znamenat žádné, žádnou velkou administrativní zátěž pro hospodářské subjekty. Naopak, jeden z těch návrhů, například elektronické faktury, by výrazně snížil administrativní zátěž. Studie komise ukázala, že přechod na 100% systém elektronického fakturování, od toho jsme tedy ještě daleko, ale kdyby se nám podařilo toto zavést, tak bychom e, ročně na tom e, uspořili asi 18 miliard euro na evropské úrovni tedy. Jeden z nejdůležitějších částí těch návrhů je vytvoření ekofis, eurofisku. To by byla taková společná struktura, která by bojovala proti přeshraničním daňovým podvodům. Komise se snaží, jakmile se objeví nějaký nový druh daňových podvodů. Například nedávno komise schválila návrh zavedení toho modelu reverse charge v pěti sektorech. Takže se nejedná o obecné využívání této daně, což byl náš původní návrh. Je to mnohem omezenější, pouze v pěti obět, odvětvích. Byly by to eh, počítačové čipy, mobilní telefony, cené kovy, emise skleníkových plynů, respektive certifikáty na tyto emise, protože to je nový druh daňových podvodů. A my jsme na to chtěli zareagovat co nejrychleji a proto jsme předložili ten návrh, komise ho schválila a teď půjde na ECOFIN a doufáme, že se podaří ho dostat na jejich pořad jednání co nejdříve. Abych to tedy uzavřel, chtěl bych vám říci, že na mém stole a na stole ECOFINu necháme dva návrhy, které jsou které mi velmi leží na srdci. Jednak eh, CCCTB, ta společná konsolidovaná korporátní daň, eh, daňový základ, která harmonizuje ne daňový základ. Ani žádné jiné prvky systému zdanění společností. Jde tam jen o metodu vypočítávání daně. V současné době totiž máme 27 různých způsobů vypočítávání této daně v 27 členských státech, což vede ke značným nákladům. Když to srovnáte se Spojenými státy, tak 50 federálních států používá stejnou metodu vypočítávání daňového základu. A my jich používáme 27 v 27 členských státech. Takže společná pravidla na komunitární úrovni by nakonec vedla k větší konkurenceschopnosti celého společenství. To je jedna z otázek, která mi velice leží na srdci. Já ji tady nechám na stole, až odejdu. A pak se jedná ještě o návrh, který eh, se týká zdanění energie, protože v současné době je zdanění energie částečně vyřešeno respektive spíše zdanění CO2, je částečně vyřešeno systémem eh, hodnocení emisí, ratingu emisí. Je to velmi efektivní systém, ale bohužel pokrývá 45, možná trochu víc, ale ne víc než 50 celkových emisí skleníkových plynů, včetně emisí CO2. Bohužel však nepokrývá tu druhou polovinu emisí. Takže rozhodně potřebujeme nějaký jiný účinný způsob, nějakou metodu, nějaký nástroj založený na trhu, kterým podpoříme ten velice ambiciozní cíl balíčku pro energetiku a klimatické změny, to znamená snížení eh, emisí o 20 do roku 2020 eh, ve srovnání s rokem 90 a hodně energie z obnovitelných zdrojů. Jeden z nástrojů, kterého bychom mohli využít, by byl takový trošku pozměněný systém zdanění energie. My máme k tomuto směrnici, která vychází z obsahu energie. A nám jde o to rozdělit to na dvě části. Jedna část by zůstala závislá na obsahu energie, kdežto ta druhá část, ne nutně 50-50, ale ta druhá část by prostě e, vycházela z obsahu CO2 nebo emisí skleníkových plynů, zkrátka, což by dalo určité výhody těm, kdo by používali obnovitelné zdroje energie. A to je tedy ten další návrh, který nechávám připravený eh, pro novou komisi. Doufám, že se podaří ho dostat na radu ECOFIN. A chtěl bych dát jasně najevo, že nepřijímám tímto žádný závazek za nového komisaře nebo za novou komisi. Jen jsem vám chtěl eh, říci, že tohle je taková moje osobní ctižádost a mé sny, které se týkají těchto dvou návrhů. Děkuji vám za vaši pozornost. Uh, Děkujeme. No a nyní je to trošku takové zmatené, jak vidím tam jména, tomu se budu věnovat za chviličku. Ovšem, myslím si, že parlament je víceméně na vaší straně v průběhu posledního období vašeho mandátu. Já jsem byla odpovědnou, já jsem byla zpravodajkou za podvody v oblasti DPH. Podobně jako vy, pane komisaři, i parlament chtěl být ambicioznější v tomto ohledu, ovšem jsme si vědomí toho, že je obtížné získat jednomyslný závěr na půdě rady v této oblasti, ale jsem velice potěšena. Hovořil jste o tom, že chcete <clears throat> zabránit únikům i v oblasti obchodování s emisemi, povolenky a tak dále. Prvním na seznamu mám zde pana Mana za EPP jako prvního a jediného zatím přihlášeného do diskuse. Chcete začít, pane Mane? Ano, děkuji paní předsedkyně a to s velkou radostí, že mohu položit otázku jako první. Ano, já souhlasím, že toho máme velice mnoho. Téma vyschnutí daňových rájů, toto téma náš výbor měl celou dobu na pořadu jednání a staly se některé věci, které jsou opravdu závažné. Když nastane něco produktivního, tak se říká, to nestačí, nebo druzí říkají, no k čemu to je, když jsme do dosáhli změny ve vztahu k Lichtensteinsku, v Lucembursku, Švýcarsku a tak dále. A ta směrnice o, o zdanění úspor, kterou chcete eh, eh, adaptovat, když to v jiných částech světa nefunguje. Mnozí říkají, Singapur, dobře, tak uložíme peníze někde jinde, mimo EU. Eh, jak se dostane Singapur na pořad jednání? Vy říkáte, že tu už jsou již prvá opatření, jak je možné vytvářet tlak, jak je možné zajistit účast, aby aby daňové úřady měly spolupráci, kterou doposud neměly, eh, nebo jak se řeší téma bankovní eh, tajemství, eh, kde třeba nebylo, kdy říkají, že budou mít také takovouto strategii, že se poučí z Evropy a potom za druhé rada ECOFIN, říkáte ke konci vašeho mandátu, člověk nikdy neví, co přijde. Může se rada ECOFIN přiučit. Je to eh, skupina, která řekne, chceme se eh, přiučit eh, nejenom proto, že máme krizi, ale chceme se přiučit, protože je rozumné mít společná pravidla, abychom se snažili zbližovat dobrovolně. Je tu zajištěno, že je ECOFIN tedy ochoten se z toho přiučit a dále snížená DPH. V Německu jsem velice často zažil, že malé podniky měly velké šance, aby mohly přežít. To souhlasím, to bylo úspěšné. Druzí zase říkali, nemůžeme dopustit sníženou DPH všude, to nemůžeme natrvalo zajistit, která cesta je lepší, abychom se přiučili a řekli nejenom proto, že je tady krize, ale že to potřebuje zásadně mít, aby e, subjekty mohly e, působit na trhu. To by byla má otázka. Děkuji. Thank you. Thank you very... Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Pokud jde o daňové ráje, Řekl bych následující. Já to chápu následovně. Daňové ráje, protože v některých zemích, tu, kterou znám nejlépe, například v této zemi, v mé zemi, se často nahlíží na daňové ráje hm, jako na něco, kde mi političtí nepřátelé investují. Já si myslím, že zde ale existuje, existují spíše objektivnější kritéria daňových rájů. Je to především místo, kde systém zdaňování je příliš komplikovaný a rozhodně není transparentní. Druhá věc. Daňový ráj je místo, které využívají nižší daně, především zahraniční investoři, a ne místní investoři, tím chtějí přilákat zahraniční investice. Dále je to místo, kde nejste schopni získat žádné informace o daňových poplatnících, protože většinou se odvolávají na bankovní tajemství. To znamená, že na základě tohoto argumentu říkají, že nemohou poskytnout tyto informace. To jsou tři objektivní kritéria daňového ráje. Domnívám se, je trošku divné říci, že samozřejmě víme, že krize měla obrovský negativní dopad na naše hospodářství. Ovšem, jeden z mála pozitivních dopadů této krize je mnohem větší vůle lidí vyřešit tyto problémy, zredukovat daňové podvody, eh, zredukovat daňové úniky, problematiku v oblasti daňových úniků, tak abychom mohli aktivnějším způsobem bojovat proti daňovým rájům. Evropská komise hrála nesmírně důležitou roli v této oblasti. My jsme přišli s iniciativou, předložili jsme různé návrhy. Ovšem, rozhodně bychom nebyli úspěšní na tomto poli, pokud by nás členské země nepodpořily. A pokud by nás nepodpořily země, které jsou členem G20. Pamatuj si na to, když došlo k prvnímu summitu G20 v dubnu letošního roku, dokonce i průběhu příprav na G20 bylo jasné, že G20 by byla připravena aplikovat sankce proti jurisdikcím, které nejsou ochotny spolupracovat. V několika týdnech alespoň 40 různých těchto jurisdikcí, které se objevily na, šed, na tom šedém seznamu um, OECD, signalizovalo ochotu spolupracovat v souladu s článkem 26 modelové úmluvy OECD. To znamená, byly zde různé ostrovní státy v Karibiku, Pacifiku, kontinentální země, ostrovy v Atlantiku, čili my jsme to považovali za pozitivní signál. Já jsem poté navštívil Paříž, hovořil jsem s generálním tajemníkem OECD a v průběhu této schůzky vyšlo najevo, že poslední čtyři země na tom černém seznamu, na té černé listině, byly, myslím, Panama, Kostarika, Filipíny a myslím, že Malajzie. A dokonce tyto čtyři země rovněž souhlasí s spolupráci v této oblasti. Čili už neexistuje černá listina, ani teda mm, ten, ten šedý seznam. Je zde mnoho zemí, které se přihlásili k těmto zásadám a těmto principům. Ovšem problém je, ano, mnoho těchto zemí projevilo ochotu dokonce i v roce 2001, 2002, 2003 a nikdy nedošlo k realizaci těchto slibů. Čili my jsme se domluvili s OECD na tom, že jejich sekretariát, jakož i Evropská komise, musí pozorovat, společně sledovat realizaci těchto slibů a jsem potěšen, mohu vám říct, že na poslední schůzce G20, na vrcholné schůzce šéfové vlád a jednotlivých států potvrdili závazky myslím, že od začátku nebo příští rok na jaře začnou aplikovat sankce proti jurisdikcím, které nejsou ochotny spolupracovat. Je to opravdu velice účinný nástroj. Zmínil jste se konkrétně o Singapuru. Dovolte, abych odpověděl podobným příkladem, který je Hongkong. Hongkong znám lépe. Já osobně jsem vedl jednání. Myslím si, že obě dvě země spadají do stejné kategorie. Když jsem poprvé navštívil Hongkong s mými kolegy, tak eh, ministra financí Hongkongu argumentoval tím, že nemohou přistoupit k výměně informací, protože nezdaňují úspory, ať už jde o úspory rezidentů nebo nerezidentů, v následku čeho nezbírají informace o těchto občanech, to znamená, že jelikož nezbírají informace, nemají si co vyměňovat, dokonce i kdyby měli, tak jejich legislativa údajně by jim v tom zabránila. To znamená, že v podstatě nemáme téma ke společné diskuzi. O rok později stejný ministr financí navštívil Brusel, navštívil mě a najednou byl ochoten k plné spolupráci, k účasti v, v tom našem plánu, který se dotýká zdaňování úspora. To je právě ta změna. Jsme velice potěšeni touto změnou. Ano, pokud jde o zredukování snížení DPH, ano, není to úplný seznam, ale je to takový kompromis. Já jsem musel vynaložit veliké úsilí, abych vůbec měl tento seznam k dispozici. Došlo k opravdu k tvrdému vyjednávání, tak aby země opravdu se zavázala, řekla, ano, budeme to podporovat za předpokladu toho nebo jiného ústupku. Samozřejmě, že ten ústupek nesměl poté mít dopad negativní na zájmy jiných členských států. Což je hlavní je to, že zredukovaná snížená DPH to není povinnost, to je pouze možnost členských států, proto zde máme tento seznam těchto něk- některých konkrétních služeb, některé konkrétních typů zboží a vlády, členské státy podle své konkrétní situace, především eh, v souladu s eh, rozpočtovým deficitem, buď aplikují nebo neaplikují tento seznam nebo tyto položky v oblasti snížené daně DPH. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Ano, pokud jde o další otázky, odpovědi máme zde asi 15 přihlášených do diskuse. Prvním je za socialisty, myslím, pan Dominič, by chtěl vystoupit. Prosím, máte slovo, děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji panu komisaři Kováčovi. Vy jste říkal během svého projevu, že se nemůžete k ničemu zavázat do budoucnosti. Nicméně existují otázky, o kterých jste tady zmínil, a které budou vyžadovat určitou orientaci pro budoucí komisi. A jednou z těchto otázek je také dobrá zpráva v daňových otázkách. Když mluvíme o té dobré zprávě, jakožto o transparentnosti, výměně informací, kalé hospodářské soutěži v oblasti daní a tak dále. To všechno jsou zásadní otázky, na kterých bude třeba v příštích letech pracovat. Ano, už jsme dokázali učinit určitý pokrok, obzvláště tady mluvím o tom, že se nám podařilo navrhnout pozměňovací návrhy, které rušily bankov, které se týkaly bankovního tajemství pro eh, ty, kdo neměli bydliště ve členských státech. Ovšem, jak eh, z interního hlediska, tak z externího hlediska máme ještě hodně práce. Já tady myslím například eh, otázky vzájemné pomoci a zdanění úspor. Fiskální kredity a automatická výměna informací mezi daňovými úřady členských států. Co se týká těch externích aspektů, já si myslím, že je velmi důležité, aby Evropská unie mluvila s jednoceným hlasem. Je dobré, že mnoho států se připojilo k těm hlavním principům OECD. Nicméně, já mám pocit, a zdá se mi, že jste to říkal i vy, že to, že se pod to podepsali, často neznamená, že by tomu skutečně přizpůsobili svou legislativu. A neimplementují to zkrátka dost na to, aby ty principy byly u nich v praxi aplikovány. Co můžeme udělat my, jakožto Evropská unie, abychom monitorovali a ověřovali uplatňování těchto pravidel v praxi. Já si myslím, že kdyby Unie například dokázala zavést princip dobré zprávy do každé budoucí dohody, kterou vyjedná se třetí zemí a také do svých eh, podpor pro rozvoj, tak by to byl docela důležitý krok vpřed. A myslím si také, že role Unie by mohla být eh, podporovat takové standardizované systémy pro výměnu informací. Tohle jsou důležité otázky. A pak bych eh, se vás ještě chtěla zeptat, co si myslíte o dvou konkrétních otázkách. V této chvíli se mluví a také se provádí politiky jakési amnestie, abychom přitáhli do Unie cizí kapitály ze zahraničí. Nedávno se to stalo v naší zemi. Eh, řekněte mi, říká se tomu taková ta daňová ochrana. Řekněte mi, co si o tomhle myslíte. Nemyslíte si, že je přece jenom třeba nějak koordinovat taková základní kritéria mezi jednotlivými státy Evropské unie? A potom, jaký je váš názor na to, že by se měl stanovit nějaký referenční rámec pro zdanění finančních transakcí? Yes, you are right. Ano, máte pravdu. Já jsem se zmínil na závěr mého úvodního vystoupení o dvou záležitostech, to znamená CCTB, společný konsolidovaný základ podnikové daně a zdaňování v oblasti energetické. Ano, tyto oblasti ponechávám jaksi na stole. Rozdíl mezi těmito dvěma oblastmi a dobrá zpráva v daňových záležitostech je takový, že tato není už někde v mém šuplíku, je v podstatě, už se diskusuje, diskutuje, komise ji schválila, takže to znamená, že i ta nová komise je odhodlána pokračovat eh, v tomto dosie, i když já samozřejmě nemohu mm, slíbit nic v těch druhých dvou oblastech, to znamená CCTB a zdaňování v energetice. To je ten rozdíl. Rovněž s vámi souhlasím v tom, že je zde mnoho práce na interním poli, externím, je zde veliká korelace v obou oblastech, protože pokud nepokročíme v interní záležitosti, nemůžeme pokročit eh, ani v externích záležitostech, protože nám bude chybět ten morální základ, nějaká důvěryhodnost, legitimita. Pokud jde o realizaci, implementaci, sdílím vaše obavy. Ovšem rozdíl mezi minulosti a současnosti je v tom, že my jsme opravdu Evropská komise se zavázala, sekretariát OECD se zavázal velice pozorně sledovat realizaci a G20 rovněž slíbila, že bude aplikovat sankce v případě, že nedojde k plnění. Čili je to taková opravdu slibnější situace, než tomu bylo v minulosti. Rovněž jste se zmínil o tom, že bychom zde mohli začlenit na základě bilaterální dohody mezi evropskými státy EU a a třetími zeměmi nějaký odstavec nebo článek a my jsme, my už vlastně máme, ECOFIN schválil návrh sdělení kterým vyzýváme členské státy, aby na základě bilaterálních dohod, ať už je to obchodování nebo řekněme technické pomoci, aby tento článek tam byl. To znamená záležitosti, které se nedotýkají pouze zdaňování. Myslím, že to byly vaše otázky, nebo ještě, ne ještě jedna, finanční nebo zdaňování finančních transakcí. Občas se tato otázka objevuje. Nesmíme zapomínat na roli, kterou hrají finanční trhy a finanční nástroje v období krize. Je logické, že se tato otázka opět objevila. Před několika lety už jsme se tomu věnovali. Stávající návrh je trochu jiný než ta top-in než, než ta daň Tobin, protože daň Tobin byla pouze pro transakce, které se dotýkaly směny, to znamená výměny mezi jednotlivými měnami. Zatímco ten stávající návrh, který zatím nemáme v legislativní formě, je obecnější. Osobně chápu tento návrh, protože by to mohlo přinést nějak pro mm, naše komunitní účely určité finanční přínosy. Ovšem jde o daňovou záležitost, potřebujeme jednomyslnost a proto zde mám určité obavy, zda k takovému jednoznačnému rozhodnutí dospějeme. A ta poslední věc, to bylo... Aha, daňová amnestie. To nespadá do pravomocí společenství. Zajímá-li vás můj osobní názor, mohl by vám k tomu něco říci. Já osobně, samozřejmě ale pouze za sebe, ne jakožto člen kolegia, sdílím obavy těch, kteří tvrdí, že by to mohlo mít a nehovořím zde o nějaké konkrétní jurisdikci, hovořím o všech jurisdikcích, že daňová, tak tato amnestie by mohla mít eh, negativní dopad na morálku slušných daňových poplatníků. To je moje obava a obava mnoha lidí a já sdílím hm, tento tu, ten postoj. Děkuji. Děkujeme. Za Alde pan Klinc. Jako- Pane komisaři, Velice pozorně jsem poslouchal a pochopil jsem to tak, že nepočítáte s tím, že budete v budoucí komisi, takže je tedy možné, že toto naše poslední setkání. Děkuji vám za vaši jasnou angažovanost. Do jaké míry byla tato angažovanost korunována úspěchem, ukážou nadcházející léta. Bylo tu různé úsilí, ale také se ukázalo, že je nesmírně obtížné dosáhnout průlomu v daňové oblasti. Nejprve několik připomínek a potom otázky tedy za prvé snížená sazba DPH podle mého názoru eh, nesplnila svůj účel. Přednedávnem jsem sám viděl ve Francii, do jaké míry majitelé restaurací použili sníženou DPH ke snížení cen. To bylo opravdu marginální. Tam eh, na jídelním eh, lístku byly dva křížky, že je to E, díky snížené DPH, kolik e, zůstalo tedy v kapsách restauratérů, kolik e, spotřebitelů, nevím, ale maximálně to bylo 50 na 50, to tedy nelze přeceňovat. Další bod se týká daňových podvodů a to musím tedy říci, že mi to nějak neštimuje ta částka, kterou uvádíte z 250 eh, miliard eur ročně eh, ztráta v důsledku daňových podvodů a tím, eh, co máme jako povinnost eh, informování eh, nebo eh, v těch daňových rájích. Pokud vím, tak to jsou marginální částky, které jsou převáděny z těchto zemí do členských států. To znamená, že de facto 90% se stále ještě vyhýbá finančnímu úřadu. Ať je to Lichtenželicko, Švýcarsko, Belgie, Rakousko, tak to prostě končí někde jinde. A já se obávám, i když všechny země prohlásily, že se zúčastní výměny informací, že přesto ty příjmy budou zdaleka pokulhávat za tím, co by vlastně přijít eh, mělo. V průběhu krize jsme byli svědky toho, že eh, vznikla regulatory arbitráž u dohledu, co znamená, že aktéři na trhu věděli velice dobře, jak se prezentovat, aby profitovali z rozdílů v oblasti dohledu a to tež se týká i denní. Aktéři na trhu vědí velice dobře, eh, co dělat, aby profitovali z různých eh, daní. Závisí to na tom, co se zdaňuje, do jaké výše, krize nám vlastně ukázala, že kromě regulatory arbitráž, proti které postupujeme, protože se snažíme vytvořit nové struktury dohledu, které budou opravdu celoevropské a jednotné, dělat i něco v oblasti daní, tedy něco jako tax arbitráž. To neznamená, že všechny daňové sazby musí být stejné, ale e, znamená to transparentnost e, z hlediska struktury daňového systému. Ta by měla být lepší než doposud a tak si kladu otázku. Já jsem tedy pro liberální daňovou eh, soutěž nebo konkurenci, ale myslím si, že bychom, ale nevím, zda bychom měli mít lepší harmonii u DPH. Eh, v současnosti to máme mezi 15 a 25 procenty, to je velký koridor a já bych byl pro větší zblížení. Jedna věc je jasná, u té míry zadluženosti členských států by bylo v našem zájmu, abychom měli jednotnou sazbu DPH. To je první věc. A druhá, jako malý investor zjišťuji, když budu mít například akcie NOK Kiev, Finsku a Nokia mi vyplatí dividendu, tak si srazí určitou srážkovou daň a já je dostanu zpátky, když eh, podám daňové přiznání v Německu a když budu mít zase akcie UBS v Švýcarsku, tak to též eh, výše daní se eh, liší do výše, ale to není ta otázka. Jde o to, že to v zásadě dostanu zpátky. Ale teď ten postup, jak mohu dostat tuto daň zpátky se od základu liší u jednotlivých zemí a je to spjato s byrokratickou náročností, že si řeknu, že se vzdám těch 15%, co mi srazí finové, nebo 10%, kde mi srazí jinde. Je to příliš náročné. Komise by měla v podstatě se pokusit zajistit, abychom pro drobného investora měli dobře fungující vnitřní trh. Yes, I... Ano. Sdílím vaše argumenty v oblasti zdaňování je velice těžké, jak udělat pokrok. Já sám s tím mám zkušenosti v průběhu svého pětiletého mandátu. Ovšem povedlo se nám dosáhnout něco, v co doufalo opravdu málo lidí na samotném počátku našeho období. Pokud jde o zredukovanou DPH, souhlasím. Ve většině případů tato zredukovaná DPH se nedostane nebo nemá dopad na mm, spotřebitele. Ovšem dokonce ani snižování daní nemá takový jasný dopad, protože je zde veliká soutěž. Toto je pouze určitá, podle mě, to je pouze ta možnost nebo volba. To byl můj argument, když jsem musel přesvědčit některé členské státy, například Německo nebo Dánsko nebo jiné země, které byly velice skeptické, byly proti jakoliv rozšíření toho seznamu, na který by se vztahovala zredukovaná DPH. To znamená, že jsem skutečně vždycky vysvětlila, že jde pouze o možnost, ne o povinnost. Proč jsem byl aktivní v této oblasti? Protože jsem chtěl členským státům nabídnout větší možnost volby, větší pružnost. Ovšem, nemyslím si, že v blízké budoucnosti bude moci jít ještě dál, protože na konci ECOFINu v březnu jsme viděli takový ten převládající pocit proti rozšiřování tohoto seznamu, proti dalšímu snižování DPH. A já přece, já si myslím, že už eh, na konci mého mandátu opravdu nebudu moci přijít s nějakým dalším návrhem. Jeden důležitý návrh, který padl za oběť tohoto období, byla aplikace této snížené daně na tzv. zelené produkty. To bylo franco, francouzsko, britský, britský návrh, ovšem bohužel nejenom, že jsme ho nemohli přímo dokonce ani prezentovat na konci to, tohoto ekofinu. Pokud jde o daňové podvody, zde navrhuji postupný eh, přístup. My už jsme udělali mnoho jednotlivých kroků, Samozřejmě, že jsme příliš daleko ještě od cíle, kdyby nebyly žádné podvody v této oblasti. Ovšem, myslím si, že jsme pokročili a to, co nám pomohlo, byla především krize a určité morální zvažování, politické úvahy. Pokud jde o harmonizaci v oblasti DPH, jedinou univerzální daň. My jsme si zadali studii od nezávislého eh, institutu Copenhagen Economics, který analyzovali aplikaci zredukované DPH a dospěli k závěru, že z čistě ekonomického hlediska takové nejracionálnější řešení by bylo zavést jednu standardní mm, daň, ne úplně tu stejnou, ale jednu na každou zemi. Ovšem i tento institut Mm, tvrdí to, že řekněme v zaměstnanecké politice nebo v oblasti kultury nebo v konkrétních um, oblastech um, audio oblasti, knihy a podobně. To je typická oblast, která spadá do oblasti kultury nebo některé oblasti veřejných um, politik, uh, environmentální politiky. Potřebují určité mm, stimuly a to je právě to ta výhoda snížené DPH. Čili i tento institut tvrdí ano, jedna daň v této oblasti by byla z ekonomického hlediska hmm, rozumnější, No, ale řekněme, že by se mohly aplikovat některé minimální daně, řekněme ta 5% a tak dále. Pokud jde o Nokia, tam nemám konkrétnější informace, ale eh, podívám se na to a poskytnu vám odpověď v následujících dnech. Děkujeme. A dalším na seznamu za konzervativce. Ano, to jste vy, pane Strejčku. Ano, to jsem já. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, Na začátku bych vám chtěl poděkovat za pět let práce. Myslím si, že jste odvedl hodně práce v oblasti zdanění. Paní předsedkyně, já si dobře uvědomuji, že máme docela dlouhý seznam řečníků, tak se budu snažit mluvit co nejstručněji. A má otázka bude docela jednoduchá. Týká se to zase té společné toho společného konsolidovaného daňového základu pro společnosti. Já mám stejný názor na daňovou soutěž jako můj předchůdce. A chtěl bych se vás zeptat, eh, ne z technického hlediska, já nechci, abychom tady mluvili eh, technicky o CCCTB. Ale dobré zprávy pro daňovou soutěž jsou, že ten návrh vám zůstal na stole a že se o něm bude, podle mě, doufám, jednat někdy v vzdálenější budoucnosti. Ale podle vašeho názoru, jaká je atmosféra na ECOFINu? Jaká je tam nálada mezi členskými státy, co se týká tohoto návrhu, který je pro budoucnost docela důležitý? To je všechno, děkuji vám za vaši odpověď. Děkuji vám za vaši otázku. V roce 2006 za rakouského předsednictví jsem rakouského ministra financí žádal, aby toto dal na pořad jednání neformálního ekofinu. A ještě neformálněji, aby to dokonce dal na menu neformálního oběda. Tam jsme tady o tom mluvili. A bylo velice zajímavé vyslechnout si názor všech 27 členských států. Tehdy jich teda bylo jen 25, protože to bylo ještě před vstupem Rumunska a Bulharska. Ale oni tam byli také přítomní a také se k tomu vyjádřili. Pokud si správně vzpomínám, tak zhruba 12 členských států bylo rozhodně pro, dokonce žádali komisi, aby s tím začala něco dělat, co nejrychleji to půjde. Zhruba deset členských států k tomu vyjádřilo zdrženlivou podporu, protože jsme nepředložili žádný legislativní návrh. Byl to jen takový koncept. A zhruba šest členských států vyjádřilo obavy. Některé členské státy měly pocit, že to naruší suverenitu v daňových otázkách. Já jsem jim řekl, že ne protože stanovení sazeb zůstane v kompetenci členských států. Takže si svou suverenitu v daňových otázkách ponechají. Některé státy argumentovaly tím, že po tomhle by brzy následovala harmonizace daňových sazeb. Já jsem říkala, že není záměrem komise ani komisaře harmonizovat daňové sazby. My nechceme rušit daňovou soutěž, protože konec konců tato má určité výhody. A třetí argument, ten byl nejracionálnější. Tam přednesly uh, ty země, které mají jen jednu daňovou sazbu, jako pobaltské státy a Slovensko. A ty vyjádřili určité obavy v tom smyslu, že, ta, že ten nový harmonizovaný daňový základ by byl méně široký než ten, který oni teď používají. Obzvlášť o tom mluvil Ivan Mikloš, tehdejší ministr financí Slovenska a otec toho paušálního daňového systému na Slovensku. A já jsem jim řekl, počkejte si na konkrétní návrh. Protože Záměrem komise bylo mít velmi široký, jednoduchý daňový základ, pokud možno bez jakýchkoliv výjimek. A jeho odpověď bylo, že pokud by to takto vypadalo, tak Slovensko by přehodnotilo své stanovisko. Takže to jsem se dozvěděl na tom neformálním ekofinu. Bylo to velmi zajímavé. A naplnilo mě to naději, že jednoho dne možná dosáhneme jednohlasné podpory. A nebo jakožto řešení využijeme rozšířené spolupráce, které se budou účastnit 18, 20 nebo 22 zemí. Ovšem, to je v pravomoci příští komise a příštího komisaře. A teď první za zelené sen. First of all, thank you Dovolte, abych vám v prvé řadě poděkovala, pane komisaři. Naše skupina si opravdu cení vaší práce, i když doposud máme možná určité filozofické eh, výhrady nebo rozdíly v otázce eh, hodnocení daní, ale přesto si ceníme vaší práce a to je nadále ještě důležité v Evropské unii, ne v důsledku nedostatku, ale protože tu je nedostatek politické vůle jiných aktérů. Věříme, že úloha daňové politiky a boje proti eh, daňovým únikům a podvodům bude ještě důležitější v nadcházejících letech, protože ty poslední ztráty v rozpočtu a eh, nízká efektivní sazba eh, příjmů z kapitálu byly kritizovány. Já myslím, že je to dobrá příležitost využít eh, této možnosti a dosáhnout eh, pokroku. Teď mám eh, krátké otázky. Co se týče výměna informací, domníváme se, že výměna informací na požádání nestačí. Proto máme tu směrnici o zdanění úspor na základě automatické výměny informací a to bychom měli rozšířit. Ptám se, eh, konalo se vůbec nějaké jednání se třetími zeměmi mimo EU, abychom požadovali automatickou výměnu informací a s jakým úspěchem? Mě zejména zajímá jednání s USA, tomto ohledu. Konala se vůbec někdy eh, formální nebo neformální jednání o automatizované výměně informací. Dále máme etický kodex eh, zdeňování podniků. Ani CCTB se ještě eh, neuskutečňuje, ale máme ten etický kodex, který dosáhl mnohého, ale mnohé členské státy nalezly nové cesty, jak obcházet tento etický kodex Eulex, a eh, to s velkými ztrátami pro četné členské země. Má otázka tedy zní, co bránilo v tomu, abychom dosáhli pokroku v rámci pro etického kodexu, abychom tento rámec rozšířili na další eh, podoby eh, zneužívání daňové konkurence. A potom v švýcarském textu i e, tisku, i v tisku v Evropě e, se e, hovoří o postoji ke společnostem, k holdingovým společnostem a chtěli bychom vědět, zda je to pravda a pokud ano, proč? Protože holdingové společnosti ve Švýcarsku způsobily velké škody systému zdaňování podniků ve Švýcarsku, Německu, Itálii a dalších zemích. Děkuji za vaše slova uznání, která jste vyjádřil vůči mému pětiletému působení. Co se týče vašich otázek nebo nejprve vašich připomínek, souhlasím s vámi v tom, že důležitost eh, boje s daňovými eh, podvody bude stále důležitější. To je zcela logické. A ta specifická otázka, která se týká eh, daňové konkurence. Ano, daňová konkurence může být škodlivá a proto tu máme tu skupinu pro etický eh, kodex, aby eh, zjistila tyto škodlivé aspekty a tato skupina byla dosti úspěšná. Co se týče eh, výměny informací na vyžádání nebo automatizovaná, já jsem osobně pro automatizovanou výměnu informací, ale co se týče směrnice o zdaňování úspor, jak si vzpomínáte, tři členské státy nebyly ochotny eh, s ní souhlasit, pokud tu nebude nějaký způsob náhrady eh, té eh, výměny eh, informací, tedy zavedení srážkové daně. A teď je tady pozitivní eh, postoj Belgie. A teď pět plus jedna těch ty závislá území ostrov Man a potom e, tedy ta automatizovaná výměna informací. Nevím, zda v USA se konalo obdobné jednání. E, mohu říci ne během mého působení, možná na nějaké neformální úrovni nebo na úrovni expertů to nemohu vyloučit, ale na mé úrovni se nekonala žádná jednání o automatické výměně, výměně informací se třetími zeměmi. První krok byl učiněn v souvislosti se směrnicí o zdanění úspor. A když hovořím o bankovním tajemství, to je jeden z nejdůležitějších eh, cílů, když eh, chceme bojovat s daňovými podvody, tak eh, tato směrnice byla prvním útokem eh, na bankovní tajemství a udělali jsme potom <laughs> další kroky a další kroky ještě musí následovat. A co se týče Švýcarska, se Švýcarskem jsme právě zahájili jednání, drželi jsme příslušný mandát, ale to jednání je teprve v úvodní fázi a chceme eh, napodobit ten lichtenštejnský model. Děkuji vám. A teď za GUE. Vy jste se hlásili oba, tak já nevím, kdo chce mluvit první. Dobře. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat eh, panu komisařovi za eh, informace, kterých se nám dostalo. A jak říkal i on sám, on je odcházejícím komisařem, takže jeho stanovisko znělo trochu eh, jako taková omluva. Jestli tedy dovolíte, měl bych dvě, tři otázky spíše obecné povahy. A vyslechnu si potom jeho odpovědi na některé otázky, které se nás týkají. A musím říci, že i eh, ty mé otázky budou politické povahy. Za prvé, vy jste velice správně říkal, pane komisaři, že potřebujeme eh, správnou, spravedlivou daňovou politiku, protože to je dobrý nástroj pro rozvoj a pro vzdělávání. Ovšem v dnešní době, kdy máme velice eh, nízký růst a rozvoj a v Evropě nám stoupá nezaměstnanost, tak co myslíte? Jak by skutečně dobrá daňová politika zafungovala jakožto nástroj pro snižování nezaměstnanosti. Protože vy velice správně říkáte, že dobrá daňová politika by mohla řešit problémy zaměstnanosti. Má druhá otázka je následující. Vy jste tady mluvil o daňových únicích, o daňových podvodech a pokud jsem si to správně zaznamenal, tak eh, se tam jedná o částky, které mohou být až dvakrát tak vysoké jako evropský rozpočet. Má otázka tedy je, máte jasnou představu o těch, eh, kdo nedodržují své daňové závazky? Eh, chci říct, které sociální skupiny například dokázají se vyhýbat placení daní. Protože abych vám pomohl, u nás v Řecku ti, kdo neplatí daně, většinou jsou velké společnosti. Takže co je třeba udělat, abychom tento fenomén nějak zredukovali? Kam by se ty kontroly měly nasměřovat? A za třetí, na to jsem se ptal i švédského předsednictví a jejich eh, ministra ekonomiky. Máme tady tu otázku těch offshore firm. Co si vy o tomto myslíte? Toto je totiž často považováno za jeden způsob, jak se vyhýbat placení daní. A co si myslíte, že je třeba udělat, abychom tento fenomén nějak kontrolovali? Děkuji. Taxpolitiken. Daňová politika může podpořit politiku zaměstnanosti, a to alespoň dvěma způsoby. Jednak aplikací snížených sazeb DPH na lokálně poskytované služby a služby náročné na lidskou práci. Já o tom mluvím proto, že snížené sazby DPH na místně poskytované služby by nikterak neskreslovaly nebo nenarušovaly vnitřní trh a proto já to zdůrazňuji. Takže to je základ. Když totiž Původně osm členských států chtělo začít aplikovat snížené zazby DPH na služby náročné na lidskou práci, to bylo koncem 90. let, tak šlo o to vytvořit více pracovních míst. Analýza bohužel neukázala, že by se tím nějaká pracovní místa skutečně vytvořila. Nicméně po několika letech byly ty snížené sazby DTH, DPH tak zakořeněny v daňovém systému těch osmi členských států, že jsme to potom rozšířili ještě na dalších deset zemí, které se k tomu připojily a zkrátka se na to tak zvykli, že vrátit se ke standardním sazbám DPH by vedlo eh, k obrovské ztrátě pracovních míst. Takže se to v podstatě stalo úplně obráceně, než jsme původně očekávali. A právě proto bylo prostě důležité ponechat tam tento systém, zajistit, že bude fungovat i nadále, abychom eh, zabránili krachu desítek tisíc eh, malých eh, společností a také ztrátě spousty pracovních míst. Takže to je jeden z důvodů pro aplikaci snížených sazeb DPH. No a potom je tady další důvod, který ovšem není v pravomocích společenství, a totiž radíme členským státům, aby snižovali daňovou zátěž na práci, na pracovní sílu. Nicméně, abychom zajistili vyrovnanost v otázkách rozpočtu, eh, navrhujeme, aby eh, pro kompenzaci eh, zvýšili daně na spotřebu, na škody na životním prostředí a podobně. To jsou způsoby, jak podpořit politiku zaměstnanosti. Dobře, já vám děkuji. A teď pro ty z vás, kdo si myslí, že jsem si neuvědomila, jak nám čas utíká. Pan komisař řekl, že může zůstat déle, takže můžeme probrat všechny otázky. Teď tady uděláme tedy první Teď to bylo první kolo a teď budeme dělat další kola vždycky po třech a kdybyste prosím mluvili trochu stručně. A omlouvám se, pane komisaři, to znamená, že budete mít ještě delší seznam otázek, na které budete muset odpovídat. Já vám přečtu, kdo, koho tady mám na seznamu řečníků, abyste měli představu o tom, kdy budete mluvit. Mám tady. McCarthy, then Annika Jury, Ola that would be one cluster of three. To byla první trojka. Three will be Udo Bullman, Magdalena Alvarez and Pascal Kampfen. A potom třetí skupina. Is it George Kutas and Jürgen Klut. So... Takže, jestli jsem někoho vynechala, tak na mě zamávejte. Ale jinak, eh, Arlen, jestli chce začít? Děkuji, já budu mluvit stručně. Jsem velice ráda, vážený pane komisáři, že mám možnost, možnost s vámi se vidět v této nové funkci. My jsme spolupracovali v našem výboru pro interní, teda jsme spolupracovali hodně i v oblasti daňové. Pokud jde o směrnici o zdaňování úspor, vím, že se zde hovořilo několikrát o této směrnici, ovšem klíčové body nám unikají. Vy sám jste hovořil o automatickém vyměňování informací, například ostrov Man, Belgie. Já jsem minulý týden hovořila s ministrem z ostrova Man, byl ochoten přijmout i tu zprávu Mezinárodního měnového fondu, to znamená, aby přistoupili k automatické inform- eh, výměně informací a tak dále. Všem, co dělá, co dělá komise, především pokud jde o Luxemburg, Lucemburg a a Rakousko, pokud vím, tak tam ještě zadržují informace v oblasti zdaňování. To znamená, měli bychom se podívat spíše i na naše vlastní země, nejenom třetí země a Švýcarsko. A dále je to otázka, o které už se zde hovořilo. Rovněž to znamená role finančních nástrojů služeb v období krize. Určitě víte, že šéf FSA hovořil o této dani Tobin a Samozřejmě zde máme i dohodu G20, mezinárodní rámec pro zdaňování transakcí a tak dále. Čili, pane komisaři, možná spíše budete odpovídat z osobního pohledu, ale myslíte si, že je realistické nebo vůbec záhodno, aby eh, tyto finanční eh, instituce zaplatily za náklady, které jsou spojené s krizi, nejenom aby to bylo na bedre spotřebitelů a daňových poplatníků. Děkuji. Thank you. Um... Děkuji. Mám tři stručné otázky a budu opravdu stručná, paní předsedkyně, protože se domnívám, že ty nejdůležitější věci to už zazněly. Za prvé služby s vysokým podílem lidské práce, kde se mají e, zavádět snížené sazby daně. Pokud jsem vás správně pochopila, pane komisaři, tak se domníváte, že tu nemáme jednoznačné vyjádření, jak to bylo užitečné. Nemůžeme kvantifikovat, kolik pracovních příležitostí díky tomu vzniklo nebo bylo zachováno. Eh, máte nějaké konečné stanovisko, zda se toto opatření osvědčilo či ne, snížení tedy DPH. Eh, druhá připomínka se týká daňových rájů. Hovořil jste o daňových podvodech a daňových únicích a Neuváděl jste konkrétní částky. Máte alespoň nějaké odhady, o jak vysoké částky se jedná, které se dostávají do těch daňových rájů. A za třetí, e, obecná otázka, co si myslíte o snížení daní jako prostředek, aby e, ekonomika e, lépe přežila? Co na to říkáte? A dále, jakou Eh, strategii máte, co byste navrhl eh, členským státům, do kdyby měli takovéto prostředky uplatňovat? Řekli jsme, že to budou eh, tři, takže další je Ole Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych chtěl eh, vyjádřit eh, vděčnost komisi. Myslím si, že jste udělali, co bylo v vašich silách. Je to velice eh, složitá oblast a jsem zvláště vděčný za to, že se vám podařilo snížit DPH na audio prostředky. To bylo velice složité a někteří ministři financí byli v tomto ohledu opravdu eh, váhaví. A jak bychom mohli udělat eh, více u daně z příjmu. Myslím, že už uplynulo deset let a mohli bychom hovořit o škodlivé a užitečné konkurenci. A já jsem vlastně eh, pro takovýto druh eh, konkurence, institucionální konkurence. Já to mohu říci, protože se domnívám, že Dánsko má vyšší daně, takže jsme v té horní lize, i když používáme snížené sazby daně. A já si domnívám, že přes hraniční záležitosti, které se týkají alkoholu, cigaret a podobně, to není eh, cesta, kterou bychom měli usilovat o integraci v Evropě přes hranice se transportuje velmi mnoho alkoholu, pašují se doutníky a cigarety. Pokud chcete něco zanechat pro budoucího komisaře, ať to bude kdokoliv, eh, snažte se tam nechat alespoň eh, stručnou poznámku tady k této oblasti, protože to je, myslím, škodlivá eh, konkurence. Jinak tedy děkuji za všechno, co jste udělal. Co se týče první otázky, výdobytky. Ano, Belgie změnila svou politiku v oblasti automatické výměny informací oproti dřívější srážkové daně. Lucembursko ještě trvá na tomto postoji, ale eh, prozatím Nemám eh, žádný eh, důkaz, že obě dvě země se přidají do klubu těch, eh, které akceptují automatickou výměnu informací. Co se týče postoje komise, my to není proti směrnici o zdanění úspor, je to jenom určitý typ výjimky. A když se ta sazba srážkové daně zvýší eh, v roce 2011 na 32%, tak se tím, myslím, situace změní, protože to bude vytvářet tlak na obě dvě země, aby změnili svůj postoj. Eh, srážková daň ve výši 32%, to, myslím, tyto obě země eh, určitě nepřivítají co se týče Tobinovy daně, nebo eh, eh, nazveme to eh, daň z finančních transakcí, to je, myslím, rozumné, ale na základě mé pětileté zkušenosti nedomnívám se, že se nám v nejbližší budoucnosti podaří dosáhnout jednomyslné dohody, která je nutná. Doufám, že ten budoucí komisař pro tuto problematiku na tam bude pracovat, protože to rozumný názor, ale zda to bude možné či ne, to opravdu nevím. A co se týče otázky, které byly položeny v maďarštině, na ty bych chtěl také zareagovat maďarsky snížená sazba DPH. Dobře, užitečnost zavedení snížené DPH se eh, dost dobře neprokázala. Myslím, že v roce 98 byl první pokus zavést sníženou DPH na dva roky a tento pokus se stále znovu prodlužoval. Když eh, já jsem nastoupil jako komisař v roce 2004, tak toto úsilí mělo za sebou již dlouhou historii a měli jsme dvě možnosti, buď tento systém ukončit nebo otevřít, ale eh, že se tohoto systému zúčastnilo pouze osm zemí, to nebylo v pořádku. Já jsem se opravdu snažil a navrhl jsem otevření zlepšení systému. K tomu došlo v roce 2006, přidali se k tomu dvě další země. A já jsem eh, eh, chtěl rozšířit eh, tento systém na další a vytvořit větší časový rámec. Sice se nepodařilo ten seznam příliš rozšířit a zejména ke konci nastaly problémy. Krátkodobě jsme zaznamenali úspěch, systém jsme otevřeli, mohlo se ho zúčastnit 18 zemí. Všechny země, které měly zájem, mohly se zúčastnit, ale to znamenalo i určité nebezpečí. Když se nám podaří nalézt konečné řešení, tak potom musíme uvažovat o standardech dnech a to by bylo pro 18 zemí. A to by byla eh, vlastně katastrofa. Znamenalo by to ztrátu pracovních příležitostí, protože jsem požádal pana Barosu, aby na summitu pokud se na Ekofinu nepodaří nalézt řešení, eh, učinil pokus z toho vyvodit důsledky. domníval jsem se, že představitelé vlád a států to nevěděli. Pan Barroso to učinil a tak jsme získali velkou podporu. A eh, Ecofin byl tedy potom požádán, aby celou záležitost vyřešil do března a nakonec jsme tedy získali tento konkrétní výsledek. Co se týče snížení daně jako prostředku k oživení ekonomiky, to závisí na státním rozpočtu. To je zcela jasné. Když má nějaký stát značný schodek, pak to bude jistě riskova, riskantní záležitost, když sníží eh, sazbu daně, tím se schodek zvětší, to znamená větší zadlužení a eh, nutnost úhrady vyšších úroků. Tak eh, může se to jevit jako dobré řešení, ale dlouhodobě to může ty problémy jenom znásobit. A někteří také právem argumentují tím, že snížení sazby daně povede k větší ochotě platit eh, daně, ale to se nestane hned eh, za měsíc nebo za rok, ale až za dva, tři roky. Pokud má nějaký stát příliš eh, vysoké daně, tak nemá čas, aby učinil tyto kroky. A nyní, co se týče daňových rájů, jaké jsou ztráty, které asi způsobila existence daňových rájů, to nemůžeme dost dobře říci. sedm, 50 miliard na DPH, ale to asi bude dobře. Pokud je o srážkovou daň, to znamená alkohol, tabakové výrobky a a ehm, pohonné hmoty. Především těchto tří produktů. Já si myslím, v podstatě ten první argument, když komise navrhovala eh, zvýšit eh, minimální spotřební daň, podstatě šlo o revalorizaci. Já si pamatuju, když jsme poprvé předložili tento návrh, tak abychom zvýšili spotřební daň u alkoholových výrobků, tak jsme v podstatě vypočítali 30% inflaci a chtěli jsme to revalorizovat, protože 32% to bylo někde od roku 1992. 92. Ovšem nové členské státy logicky namítly, co vlastně máme, nebo co, co s tím máme vůbec společného, nebo proč hovoříme o té inflaci, když v té době jsme byli ještě příliš vzdáleni od rozšíření EU a ostatní země považovaly za neakceptovatelné zvyšování spotřební daně o 32% u alkoholu. Takže jsme našli kompromisní řešení, našli jsme takový bod, ze kterého určitě východisko. A byl to rok 2004, který jsme vzali za základ. To znamená velké rozšíření Evropské unie, vstup deseti nových členských států. To z toho jsme vycházeli. To znamená, že ten nárůst byl pouze 4,5 To je základ. Základ, který nám umožnil dosáhnout dohody. Byli jsme blízko této dohodě, ovšem Česká republika to vetovala. Takže nemělo by to vlastně žádný dopad na, bylo to kvůli pivu, nemělo by to dopad na pivo, protože skutečná srážková daň byla v podstatě vyšší než to, co jsme navrhovali. Ovšem český ministr financí v té době to považoval za zásadní záležitost, my jsme to museli akceptovat a český ministr financí nebyl ochoten říci ano, betoval tento náš návrh a to je stávající situace. Toto za sebou zanechám, ovšem Doufám, že česká, české stanovisko bude pružnější. Máme určitě signál, že by tomu tak mohlo být a tak snad se nám povede dosáhnout této dohody. Na základě mých zkušeností, pokud jde o revalorizaci v této daňové oblasti, to je jeden z argumentů. Ovšem je zde ještě několik takových rozumnějších či akceptovatelnějších argumentů, například u tabakových výrobků, u alkoholu a to je otázka zdraví a dopadu na lidské zdraví. Pokud jde o pohodné hmoty, tak jsou to environmentální otázky. Když hovoříme o zvyšování srážkové daně, teda pardon, eh, spotřební daně u dýzlu, abychom toho mohli dosáhnout, tak v podstatě teď v podstatě, protože jsme chtěli zamezit té, to, té turistice v této oblasti, protože to znamená tisíce mil kilometrů navíc a ton CO2 a ostatních emisí skleníkových plynů. Toto zafungovalo mnohem lépe než nějaký finanční argument. A to je právě to moje poselství, které za sebou zanechávám. Děkujeme. Další kolečko. Bulman, Alvarez a Kante, takže pan Bulman první. Pane komisaři, v úvodním stanovisku jste upozornil na to, jaké úkoly může přebírat daňová politika, nejenom aby zajistila spravedlivé vyrovnání zátěži, ale aby také připravila změnu eh, společnosti ve smyslu modernizace našeho eh, průmyslového zařízení v ekologickém smyslu a to je velice záslužné, jak to říkáte. A já uvedu jeden příklad. Diskutuje se o tom, že zavedeme evropskou daň na fosilní paliva, ale já nemohu říct, že jsem pro má právě tuto řídící funkci, ale hned tu máte střed cílů, protože členské státy se budou snažit to přesunout na Brusel a doma dojde k většímu zatížení spotřebitelů a to vysloveně v této krizové situaci. Ale kdybychom se podívali na druhý konec té diskuze, na finanční trh, potom bychom měli úplně jinou bojovou situaci, když zdaníme krátkodobé obchody, spekulace, mezinárodní krátkodobé finanční transakce, zisky z takzvaných alternativních investic. Potom souběžně posílíme trvale udržitelné investice, dlouhodobé investice do malých a středních podniků, protože ty budou eh, silnější v konkurenci. Dosáhneme takto dvojího efektu takže akceptujme také tuto řídící funkci na finančních trzích a řekněte nám svůj osobní názor, zda bychom neměli pokročit se zavedením daní za mezinárodní finanční transakce. Celý ten finanční systém bychom měli eh, udělat transparentnější a dlouhodobé investice by měly být privilegované oproti těm krátkodobým. A kromě toho socialisté a demokraté v tomto výboru si zaslouží velký dík za to, že se nikdy nevzdali své odvahy, že vždy bojovali za zavedení rozumného daňového systému v Evropě. vím, že v komisi je to jeden z nejsložitějších úkolů, protože členské státy eh, myslí především na své vlastní zájmy. Proto ještě jednou děkuji a přeji vše nejlepší. Magdalena Alvarez. je Magdalena Alvarez. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři. Ráda bych vám poděkovala. Ráda bych poděkovala za všechny informace, které jste nám poskytl. Velice zajímavé informace, velice dobře zaměřené. Rovněž bych ráda poděkovala za návrh směrnice. Návrh směrnice, kterou já osobně považuji za velice důležitou. Já budu právě zpravodajkou v této oblasti administrativní spolupráce a ráda bych řekla, že je to ambiciózní návrh, pokud dosáhneme našich cílů, především pokud jde o bilaterální dohody mezi jednotlivými zeměmi, tak to by bylo velice pozitivně. Ráda bych zmínila dva body. Myslím si, že je důležité, abychom zde dosáhli mm, dvou podmínek, abychom nebyli zklamáni to znamená, musíme zde mít samozřejmě určitou vůli. Vy jste hovořil o tom, že si musíme uvědomit, že musíme zvyšovat povědomí. Ovšem v té oblasti moci nebo toho, co bychom mohli udělat, jsou zde dvě základní věci. Jednak je to bankovní tajemství a automatická výměna informací. Toto jsou dva důležité prvky, ke kterým bych ráda položila následující otázky. První se dotýká odstranění bankovního tajemství. Jak jaký to bude mít dopad na radě, jak se k tomu ráda postaví, k tomuto návrhu. To je první dotaz. A druhá záležitost, která se dotýká automatické výměny informací. Ráda bych se zeptala, zda je možné, nebo pokud je o ten text, možná by tento text mohl být takový jasnější, přísnější, tak aby tam nebyla možnost jakékoliv marže či jiné interpretace, pokud je o článek číslo 8. Děkuji. Pascal Confin. Děkuji, dobrý den. Rád bych poděkoval panu komisaři, rád bych poděkoval za opravdu velice kvalitní informace, otevřenou se kterou s námi hovoříte, pane komisaři. Mám dvě otázky, dvě otázky, které jsou propojeny s tím, o čem se zmínil před chvíličkou pan Bulman. Jednak je to kodanská dohoda, mm, od které nás dělí, nebo teda summit pouze pět dní, pokud jde o zdaňování co si myslíte, pane komisaři, co bychom měli udělat, tak abychom um, změnili produkci v uh, Evropské unii, především, aby to bylo kompatibilnější s našimi cíly snižování CO2? emisí. A druhá záležitost, domníváte se, že je zde šance, aby mm, nový mandát, uh, nová komise v této oblasti, především aby Eh, dospěla k nějaké dohodě v oblasti daňového, daňové úpravy mm, v případě, že by jsme nedosáhli dohody eh, v Kodani ohledně závěru, které chceme dosáhnout v rámci balíčku klimatického. Pokud jde o daňové ráje, hovořil jste o tom, že budou zavedeny sankce pro ty jurisdikce eh, od, zača- od jara příštího roku, které nebudou spolupracovat ovšem Bohužel, jak víme, tak v současné době zde nemáme v podstatě žádný seznam. To znamená, že tyto sankce vlastně nebudou eh, aplikovány. Myslíte si, že tyto podmínky jsou dostatečné, nebo domníváte, si, domníváte se, že by komise na mezinárodním poli měla využívat nějaká další kritéria, pokud jde o hodnocení těchto nespolupracujících eh, jurisdikcí, nebo řekněme uložit nějaké nové, nové požadavky, pokud jde o tyto tato teritoria, tak aby tyto sankce nezůstaly pouze na papíře. Děkuji vám. Já se pokusím odpovědět krátce, protože pokud jsem to správně pochopil, budou tady ještě, bude tady ještě několik kol. Ano, rolí daňové politiky je poskytnout určité orientace. Takže daňová politika má dopad na všechny subjekty v ekonomice. Daně na eh, fosilní paliva například a tak dále. A navíc eh, má také důležitý dopad eh, na finanční transakce, ano. A proto jsem říkal, že si myslím, že to zdanění finančních transakcí je rozumná věc. Ať už to bude jednomyslně schváleno nebo ne. Mám o tom určité pochybnosti, ale osobně si myslím, že je to dobrá věc. A potom, co se týká administrativní spolupráce a zrušení bankovního tajemství. Já si nemyslím, že bude mít na radě nějaké konkrétní potíže. Rozhodně budou členské státy, které to neodsouhlasí hned na poprvé. Když jsme předložili náš návrh, my jsme chtěli předložit náš návrh, eh, co se týkalo změn na směrnice o zdanění úspor. A já jsem si všiml, že ty tři země, které aplikují srážkovou daň místo výměny informací, navrhly, abychom neměli na ECOFINu prezentaci hodnocení změn směrnice o zdanění úspor. Navrhli, abychom to měli na dvou měsících, na dvou zasedáních ECOFINu, které od sebe byly měsíc, dva vzdáleny, protože se prostě snažili hrát o čas. Takovéto manévry se dají od některých členských států očekávat. Ovšem z dlouhodobého hlediska si myslím, že se nám nakonec podaří to zrušení bankovního tajemství, protože prostě není možné, aby situace zůstala v této věci taková jako předtím a že to bude nahrazeno výměnou informací. A co se potom týká samitu v Kodani, zeleného zdanění a tak dále. To zelené zdanění, tam nám šlo původně o to, se pořádně podívat na ten britsko-francouzský návrh, kde se jednalo o snížené sazby DPH na zelené produkty. My jsme to probrali s různými zúčastněnými výrobci domácích spotřebičů například a oni říkali, že aplikace snížené sazby DPH prostě není nejúčinnějším způsobem, jak vytvořit nějaké daňové pobídky pro zelené produkty a že přímé dotace by byly účinnější. To se mi zdá přijatelné. Takže já bych byl proto, abychom zvýhodnili zelené produkty oproti těm tradičním, které mají vyšší spotřebu energie. A to ať už se jedná o podobu přímých dotací nebo nějakých eh, odpočtů daně, vracení daní, snížených sazeb DPH, ať už bude pro členské státy eh, přijatelnější cokoliv. A co se týká té hraniční daně, to je velmi složitá otázka a podle mě je to skutečně poslední řešení, po kterém sáhneme, až když nic jiného nepůjde. Mnohem lepší by bylo, kdybychom rozšířili systém obchodování s emisemi. A kdybychom danili CO2 na globální úrovni, to by bylo lepší, než kdybychom aplikovali tu hraniční daň. A potom, co se týká toho seznamu o daňových rájů nebo jurisdikcí, které nechtějí spolupracovat, tak skutečná otázka tam je, zda ty země, které přijaly nějaké nové závazky po uh, závazcích 2001 až 10, musí být monitorovány a pokud nedojde k žádnému skutečnému zlepšení, pak bychom je měli sankcionovat. To je jediný způsob, jak je přimějeme, aby respektovali své závazky. Děkuji. Teď tady mám pět dalších eh, řečníků, takže bychom je udělali všechny v jednom kole. Dávám tady panu komisaři více papíru, aby se mohl zapisovat poznámky. Takže Silvi, máte slovo. Děkuji, pane komisaři, děkuji za vaši trpělivost, to, že jste přišel mezi nás. A já bych v podstatě potvrdila to, co říkal pan Klinz, že totiž pozitivní dopad um, na spotřebu a na zaměstnanost, které byly slíbeny snížením DPH v sektoru občerstvení ve Francii, se pořád ještě neobjevily 3 miliardy pro eh, poplatníky a pořád se situace nelepší. Já myslím, že to je věc, kterou bychom měli v budoucnosti zvážit. A měla jsem spíš takovou prozbu než otázku. Totiž chtěla bych vás požádat, abyste svému následníkovi nechal eh, jednu zprávu, a ne technickou. Totiž v příštích pěti letech budeme muset se nějak dostat ze situace, do které nás uvrhla krize. Máme obrovské veřejné deficity, když to srovnáme s cíly, které jsme si v Evropě stanovili. A já bych zase byla pro určitou soutěž v daňové oblasti, ale rozhodně ne pro nějakou destruktivní soutěž, pro ničivou soutěž. Já si myslím, že ten, eh, kdo přijde po vás, by si měl toto uvědomovat. Měl by si uvědomovat skutečnost, že my jsme byli všichni zvoleni evropskými občany, kteří teď nechápou, v čem spočívá evropská integrace. Muži a ženy nemůžou být spojeni principem konkurence. Ano, potřebujeme určitou soutěž, ale Rozhodně by to neměla být nějaká konkurence, která by úplně e, zničila e, jakýkoliv pocit sounáležitosti v Evropě. Já si myslím, že by bylo směšné, kdyby si tento parlament myslel, že staví nějakou evropskou demokracii, když by nedokázal právě v této oblasti zavést rovnost a společnou vizi toho, jak by mělo vypadat zdanění v celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pan Kutas. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, v kontextu krize reagoval každý členský stát jinak. Některé členské státy se rozhodly, že zvýší daně nebo dokonce zavedou nové daně, jiné státy se zase rozhodly, že zruší daně nebo že je sníží. Co si myslíte vy o této otázce? Které státy podle vás lépe zareagovaly na krizi? A v tomto kontextu já vím, že na agendě G20 byl návrh zavést takovou globální daň pro finanční transakce. Jak toto vidí Evropský komisař? Děkuji. Pan Klut? Pane Kováči, Mám vlastně pouze dvě krátké otázky. Pojmy Tobinova daň a daně za finanční transakce tu již zazněly. Vědecká služba spolkového sněmu vypracovala k tomu stanovisko, dostal jsem to minulý týden a vědecká služba Bundestagu to interpretuje tak, že jednotné tr- daně podle článku 63 a 65 Lisabonské smlouvy vůbec nejsou možné. Tvrdí, že podle těchto článků jednotné eh, daně nejsou vůbec eh, možné, takže se vlastně tato eh, debata vyřešila. Jak se na to díváte? Souhlasíte s tím, nebo je to pouze jednostranná německá interpretace? Druhá Eh, otázka se týká eh, směrnice eh, z 12. 2008, to se týká daně z obratu burz. Státy mají tyto daně, které je mají, ty je mohou zachovat, ale jiné státy tyto daně nemohou zavést. A to znamená, že ty státy, které tyto daně mají, je budou muset zrušit, tedy i tuto otázku bych chtěl položit, jak se na to díváte. Pervanš Beres. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, váš život v tomto parlamentu začal nesnadným způsobem a myslím, že končí skutečným úspěchem. Možná, že eh, jsme si tak blízcí, protože na radě vám neposkytli tu jednomyslnou podporu. Já si myslím, že ta kvalita spolupráce mezi našimi dvěma institucemi v daňových otázkách byla úžasná. Takže já vám velmi děkuji eh, za ten poslední mandát. A chtěla bych se vyjádřit ke dvěma bodům. Za prvé těm otázkám snížené sazby DPH. Myslím si, že mezi námi jsou někteří, kteří měli pocit, že ten systém snížených sazeb eh, měl eh, fungovat do nekonečna, protože byl velice užitečný, velice podpořil ty služby náročné na lidskou práci a myslím, že tito lidé měli pravdu. Já si myslím, že je skutečně ničivé, když vidíme eh, ty předvolební sliby, které vedly ke snížení DPH v sektoru občerstvení, což mělo obrovský dopad, aniž eh, by to vedlo k tomu, co nám předtím odborníci slibovali a já tady nebudu ani nikoho jmenovat. Takže by mě zajímalo, eh, jestli v příštím mandátu komise dojde k nějakému hodnocení dopadu, to je občas takový leitmotiv komise, hodnocení dopadu této snížené DPH, která byla vytesána do kamene. Je pravda, že co se týká e, těch služeb náročných na lidskou práci, tak byla velmi užitečná. Zvýhodňuje to aktivity, které předtím byly nelegální. A v podstatě e, to spíše podporuje veřejnou zprávu členských států, které toto mají. E, návratnost pro spotřebitele je ovšem velmi slabá a deficity eh, daných členských států se nadále zvyšují, což jde jaksi proti tomu, co se předpokládalo. A pak bych se vás chtěla zeptat eh, na něco, co říkal jeden z vašich předchůdců, který měl eh, s komisí stejné vztahy jako vy s námi. Mluvím tady o Mariu Montim. Teď se nacházíme v takovém kritickém momentu, když mluvíme o daňových otázkách na evropské úrovni. A možná, že máme takovou úžasnou možnost, aby ti, kteří klasicky na jedné straně žádají volný velký trh, aniž by si dělali starosti z detaily toho velkého trhu, což by mohla být třeba nějaká hospodářská soutěž, No a potom jsou tady, tady ti, kdo eh, naprosto podporují daňovou harmonizaci z mnoha různých důvodů a tak dále a tak dále. Já to tady nebudu rozbírat. Myslíte si, že by pomohlo, kdybychom rozvíjeli CCCTB, ten konsolidovaný daňový základ? A nebo uh, myslíte si, že by uh, komise mohla vytvořit nějaký takovýto balíček a jestli by ten balíček mohl vůbec fungovat, jestli nebyl zablokován nějakým komisařem, uh, jehož rezortu se to vlastně netýká. A co si myslíte, že by měl parlament učinit, aby podpořil takovýto návrh? Um, and, and finally... A na závěr tedy. E, týká se to jen e, toho zdanění finančních transakcí. Já si myslím, že spousta lidí vnímá e, atraktivitu takovéhoto návrhu. Vy sám jste říkal, že ho vnímáte jako atraktivní. A zajímalo by mě, jestli máte nějakou představu o tom, jak pro toto vytvořit infrastrukturu, protože když se o tom jednalo v minulosti, tak to byl jeden z hlavních problémů. A myslím si, že to je taková dvoufázová otázka, protože jednak jde o to, zda bychom to v Evropské unii vůbec mohli zvládnout, protože my konec konců máme určité společné základy, na kterých bychom mohli budovat. A potom ta druhá fáze je, dalo by se to rozšířit i do mezinárodní sféry. Máte o tom nějakou představu? <laughs> Možná mi jen řeknete, že ne. Ale mně se zdá, že to je odpověď, kterou si musíme položit. Thank you. Uh... Děkuji. Dovolte, abych začal sníženou sazbou DPH pro stravování a občerstvení. Uh, jak to zde zasnělo, musím vám říci, že od samého začátku jsem podporoval, aby se snížená DPH rozšířila na stravování a restaurace. Ne proto, že to byl důležitý bod v volební kampaně někdejšího francouzského prezidenta byla to součást jeho volební kampaně, ale protože jsem se domníval, že nebylo spravedlivé, aby v 11 členských státech eh, mohly být aplikovány snížené sazby DPH a byly uplatňovány, zatímco eh, ve zbytku zemí to možné nebylo takže to byla eh, diskriminace, ať vznikla nebo je vysvětlitelná z jakýkoliv důvodu. To tedy není možné. Když jsem tedy se ujal svého mandátu v jedenácti zemích, eh, bylo možné aplikovat eh, sníženou sazbu DPH a v 16 ne. Chtěl jsem tedy zajistit stejné podmínky eh, pro členské země. To byl tedy ten důvod, proč jsem to podporovala. A ta zpráva pro mého nástupce měl by vždy zvažovat za prvé poslání evropské integrace. Jaké je poslání evropské integrace? E, to bylo zabránit vzniku třetí světové války a skončit s rozdělením Evropy v důsledku studené války a nyní tu není hrozba světové války, není už tu rozdělení po studené válce, není tu berlínská zeď a tak dále. Eh, takže to to není již tak důležité. Důležité je zajistit lepší život, větší bezpečnost, eh, větší solidaritu pro téměř 500 milionů evropských občanů a zajistit, aby tento vývoj byl udržitelný. To je tedy eh, to poslání. A daňová politika by měla posloužit k dosažení toho globálního cíle a klíčových strategií, eh, abychom eh, <clears throat> dosáhli tedy tohoto cíle. A nástupce to může vzít v úvahu a zvažovat, zda e, ten e, či onen návrh v daňové oblasti e, bude vyhovovat tomuto poslání. Já s vámi souhlasím, spravedlivá konkurence v daňové oblasti je vítána, nekalá, škodlivá daňová konkurence by měla být zrušena. Ano, jsou tu různé vlády, které se snaží eh, řešit krizi opatřeními v daňové oblasti, eh, zvyšují daně nebo zavádějí nové daně, anebo zase snižují sazby daně, ruší některé eh, sazby daně. Tady není žádný všeobecně platný recept. V některých zemích je to obdobné jako zavedení rovné daně. Některé země zavedly systém rovné daně často jsem byl konfrontován s touto otázkou, co si myslím o rovné dani. Já se domnívím, domnívám, že povede k lepší konkurenci, eh, ale nyní vidím, že byla vlna, zejména v nových členských zemích, které zavedly systém rovné daně. Teď se to zastavilo a některé země eh, uvažují, že se vrátí ke systému eh, odstupňované daně, progresivní daně. Takže cesty eh, z krize jsou různé Závisí to zejména na stavu státního rozpočtu. Zda rozpočet potřebuje větší příjmy, tak nemůže snižovat daně, protože, jak jsem již říkal, jistě by to povzbudilo daňové poplatníky, aby platili rozumné daně, ale ne bezprostředně i hned až po dvou, třech letech. A pokud je tedy stav státního rozpočtu naléhavý, tak toto opatření ho nezlepší. Mnozí z vás se mě ptali na zavedení globální daně. Komise k tomu nemá žádný názor. Někteří komisaři ano, individuální soukromé názory většinou hovoří o tom, že je to rozumná záležitost, na které je možné pracovat. Domnívám se, že to musíme zvážit. zdenění zdanění finančních transakcí, pokud by to mělo být zavedeno, tak by to měl být první krok na úrovni společenství, ale to by nestačilo. Nakonec by to tedy mělo být na globální úrovni, ale to celou záležitost činí opravdu velice komplikovanou. a posouzení dopadů. Ano, domnívám se, že po určité době by komise měla připravit posouzení dopadů eh, jaké zkušenosti jsme udělali se sníženou sazbou DPH u služeb eh, s eh, velkým podílem lidské práce v roce 2008 nebo v roce 2009 jsme byli pod tlakem, kdyby se nám nepodařilo nalézt kompromisní řešení a <clears throat> učinit z toho trvalé opatření, potom by se 18 eh, zemí muselo tedy vrátit k tomu původnímu standardu a byla by to katastrofa. Bylo příliš pozdě eh, eh, na to měnit cestu. Museli jsme pokračovat tímto směrem. A Odpověď na vaši poslední otázku zní ne. Eh, ta eh, globální úroveň, na tom jsem trval. Ne, k tomu nemám žádný názor. Eh, tady se v tom příliš nevyznám, abych si mohl vytvořit názor. Děkuji za slovo. Děkuji vám, vážený pane komisaři. Děkujeme. To skutečně byla opravdu rozsáhlá, rozsáhlá debata. Vidíme, že jste opravdu silný v kramflecích. Je mi líto, že jste museli zůstat um, déle mezi námi. Děkujeme za tu půl hodinku navíc. Myslím si, že vám všichni přejeme hodně úspěchů, především my, kteří jsme zde byli v průběhu toho posledního mandátu. Často jsme nebyli, vždycky jsme nebyli na vaší straně, ale pokud jde o bod různé, jak víte, v pondělí 19. se uvidíme v 9 hodin ve Štrásburgu. Poslední slovo Rád bych vyučil této příležitosti a opravdu velice upřímně poděkoval. Poděkoval za veškerou pomoc, podporu za posledních pět let. Zjednodušilo to mou velice obtížnou práci, to, že jsem se mohl obrátit na Ekon. Rád bych poděkoval především paní Pervanš, Pervanš Perešové, která vedla výbor Ekon posledním volebním období opravdu osobně mi nesmírně pomáhla a rád samozřejmě bych poděkoval i stávající předsedkyni. Ano, jak vidíte, tak Ekon byl a je v dobrých rukách žen. Děkuji.